So. Meine sehr verehrten Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás dnes eh, velmi srdečně přivítal na společném zasedání eh, výboru Jury a výboru FAM, kde dnes máme jako první bod na programu minislyšení k tématu ochrana opatření a jejich vzájemné uznávání. Chtěl bych tady přivítat eh, členy eh, výboru pro ženy, pana Gustavsona, jeho předsedu a také paní Parvanovou zpravodajku eh, z tohoto výboru. Náš zpravodaj, pan López Isturias, bohužel je nemocen, takže tady dnes být nemůže, ale i bez něj to naše slyšení pořádáme, protože si myslíme, že výsledky určitě můžeme potom předat a on je bude moci eh, ve svém stanovisku eh, zohlednit. Já dám slovo panu Gustavsnovi, který také bude chtít určitě říct něco na úvod a potom bychom mohli dát slovo na úvod ještě paní Parvanové a potom můžeme eh, pozvat naše hosty, aby se ujali své prezentace. Co děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že toho nemám příliš na srdci, protože má, nemáme dost času a raději si vyslechnu odborníky. Jsem velice rád, že se mohu účastnit této chuze po boku pana Leného a spolupráce s vaším výborem je pro nás velice dobrá. Jsem rád, že spolupracujeme v tomto ohledu. Nevím, zda bych se ještě před prezentacemi chtěla vyjádřit paní Parvanová. Pan Fisinkis, paní Parvanová, děkuji za slovo. Chtěla bych nejprve poděkovat výboru Jury za to, že s námi spolupracujete. Myslím si, že se to zcela jistě významně odrazí na kvalitě výsledné práce. V našem výboru eh, FEM jsme, hovoříme o evropském ochranném příkazu velice často, protože tyto problémy se týkají velké části členských států. Je to důležité nejenom pro násilí páchané na základě pohlaví, ale jde o ochranu žen, o ochranu dětí, o ochranu celé rodiny. Velice rádi si vyslechneme odborníky, což nám také pomůže k zkvalitnění návrhu, který připravujeme. A ještě jednou velice děkuji. Děkuji vám mnohokrát, takže bez dalších eh, řečí eh, začneme naším slyšením. Chtěl bych přivítat naše hosty. Nejprve pana Vigintase Višinskise, který je soudcem odvolacího soudu eh, v Litvě. Potom tady máme pana Nikolaje Angelova, soudce krajského soudu v Plovdivu v Bulharsku. A jako třetího tady v té druhé části slyšení Máme zástupkyně nevládní organizace, paní Letici Mato Mirandovou z Fundación Anar ze Španělska a já ji tady také velmi eh, vřele vítám. Navrhoval bych, abychom eh, bez dalšího přešli k první prezentaci a prosím pana Vyšinskise. Ačiū. Eh, gerbiami ponai ir ponios, Děkuji vám, eh, dámy a pánové. Vážení eh, členové tohoto výboru, dovolte mi, abych eh, nejprve poděkoval za tuto příležitost představit tady naše zkušenosti a hovořit o ochranných opatřeních, tak jak je uplatňujeme v Litvě. Moje prezentace bude velmi stručná a budu mluvit litevsky. Reglamento dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse. Nařízení o ochranných opatřeních a e, vzájemné uznávání v občansko-právních opatření hovoří o tom, že je potřeba tato ochranná opatření uznávat. Rozsah působnosti je uveden ve článku 2 nařízení kde jsou zmíněna právě ochrana opatření. A dále podle nařízení se tato opatření týkají jakýchkoliv orgánů členských států, která vydávají opatření na ochranu eh, jednotlivce, který je ohrožen nějakou hrozbou a nebo je mu eh, vyhrožováno. V litevském zákoně je obsaženo několik specifických eh, věcí s ohledem na ochranná opatření. Nejprve, co se týče rozsahu, působnosti, z většiny se tato ochrana opatření dotýkají ochrany majetku. A dále uh, jsou také tady ochrana opatření na ochranu na fyzickou ochranu osoby. Nicméně sankce jsou eh, trestně právní, nejenom občanskoprávní. právní. A další aspekt, který se trochu liší od eh, evropské úpravy, je ten cíl, který mají tato ochrana opatření plnit. V litevské soudní praxi jsou tato opatření definována v souvislosti s pravomocemi soudu. A jde tady hlavně o to, aby rozhodnutí soudu bylo provedeno v praxi. Cíl ochranného opatření se může lišit od um, toho cíle, který je uváděn v nařízení. A třetí věc, o kterém se chtěl zmínit, bez ohledu na to obecné zaměření V nařízení se eh, v Litvě používají podobná ochranná opatření. Litevské soudy, když vykládají litevské právo, tak eh, zohledňují cíl ochranných opatření. A smyslem těchto opatření je zamezit eskalaci konfliktu. Komplikace mohou nastat, pokud ale ta opatření nejsou aplikována v praxi. Protože tím by rozhodnutí soudu eh, ztratilo, ztratilo svůj účel.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 Dále jsou tady další opatření, která by mohla odpovídat těm, která se navrhují v nařízení. Jsou to specifická opatření eh, v oblasti rodinného práva, kde mohou také soudy nařizovat opatření, která by se podobala těm v nařízení, tedy odloučení nebo manželů nebo zákaz přibližování se a tak dále. Takže obsahově e, jsou tady podobnosti mezi litevským právem a nařízením. A když se podíváme na analýzu těchto rodinných sporů, tak se v podstatě týkají pouze sporů mezi manželi, kteří mají děti. Není tedy možné aplikovat eh, tyto, tato ochrana opatření na spory mezi sousedy nebo osoby stejného pohlaví, které spolu žijí ve společné domácnosti. A když zase srovnáme nařízení a litevský zákon, tak v Litvě máme od loňského roku nový zákon o domácím násilím, násilí. Tam jsou specifikovány cíle, ehm, zamezit hrozbám, které by mohly vzniknout z těchto situací. Násilí je tady vykládáno velmi široce. Je zde i institut zanedbání nebo nejednání. a nezamezení škodě na majetku. A jako osoby, eh, kterých se to může týkat, jsou prakticky všechny osoby žijící ve společné domácnosti. Hlavním rozdílem mezi litevským zákonem a nařízením je to, že toto opatření provádí policie v Litvě. Aj, aj. Například máme také ustanovení v našem zákoně o zodpovědnosti za provedené násilí ale u nás to spadá pod trestní právo. Na rozdíl od e, zmíněného nařízení. A další e, věc, o které bych se chtěl zmínit, je to, že když hovoříme o občanských věcech, tak rozhodnutí o ochranných opatřeních provádějí soudní úředníci, což eh, jsou eh, podle litevského práva soukromé osoby. A ti dohlížejí na provádění těchto opatření a v podstatě ta osoba požívající ochrany uzavírá smlouvu s tímto úředníkem a na základě toho se jí dostává ochrany. Nicméně obsah takových smluv tam není úplně přesně popsán, takže je otázkou, do jaké míry by bylo možné tato ochrana opatření vyplývající z nařízení eh, provádět. Takže eh, ta litevská úprava se liší a hlavní problém, který my tady vidíme v souvislosti s nařízením, by bylo to, že bychom museli změnit naši praxi a vytvořit nějaký mechanismus pro implementaci, protože, jak už jsem říkal několikrát, tak u nás to spadá do trestně právní oblasti. Já vám děkuji, pane Višinskisi, a teď bych chtěl poprosit pana Angelova, aby také přednesl svou prezentaci. Poté dáme slovo paní Eh, Mata Majerant a teprve potom eh, budeme mít diskuzi předneseným prezentacím. Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Jmenuji se Nikolaj Angelov a jsem soudcem v Bulharsku. Chtěl bych poděkovat za příležitost podělit se s vámi o bulharské zkušenosti s tím, jak uplatňujeme ochranné příkazy. Budu hovořit anglicky, To znamená, máme zde eh, určité ochranné opatření, která mají eh, chránit eh, to, aby abychom zabránili věcem, které by mohly narušit soudní řízení. Podle druhu soudního sporu a podle druhu samého příkazu můžeme uložit různé druhy ochranných opatření. Za prvé může zde být opatření, kdy tedy eh, je zde potvrzený výkon práva a po druhé je zde eh, výkon eh, odebrání práva. Je zde důležité to, abychom učinili tato ochrana opatření za účelem toho, abychom omezili právní možnosti odpůrce, které by jinak měl, a to může být tedy jednostranným opatřením, soud může mít tedy dvě možnosti. Za prvé můžeme omezit eh, právní možnosti odpůrce, které eh, by jinak měl, a nebo můžeme uložit odpůrci povinnosti, které by také jinak neměl. Bohužel pro tlumočníky hovoříte příliš rychle, takže nezvládají překládat. Kdybyste mohl trošku zpomalit, aby to prošlo i do ostatních jazyků. Slower, because the translators have... Okay. So, Pokud eh, se podíváme na eh, výsledky soudu, tak eh, máme zde to, že ty ochranná opatření jsou rychlá a sumární. Právní důsledky těchto rozhodnutí jsou, máme zde různou, různou dobu trvání. Tato ochrana opatření trvají během celého řízení jsou, musí být eh, založena na různých odůvodněních. To znamená, že pokud ten samotný případ u soudu je eh, odmítnut eh, z různých důvodů, tak ta opatření také již nefungují. Jinak zde může být toto opatření nakonec ukončeno soudním příkazem. Jsou zde také rozdělení nebo rozdíly mezi prozatímními opatřeními v civilních věcech a ochrannými opatřeními v rodinném právu. Podle bulharského procesního zákonníku máme několik druhů těchto opatření. Za prvé to jsou opatření podle zákona, je to exekuce, dále soudní zákaz. Zakazujeme například eh, odpůrci, aby zacházel s určitými věcmi. Může to být eh, eh, nehmotné nebo mm, nehmotné moci, nehmotné věci a e, taková opatření také e, chrání věc a může, může také dojít ke svěření určité věci opatrovníkovi. Dále jsou zde opatření, která jsou vyjednávána jednotlivými stranami a dále jsou pak ještě opatření, která jsou v diskreční pravomoci soudu. Může to být například e, určité zabavení motorového vozidla na určitou dobu anebo je to eh, například také pozastavení registrace v rejstřících. Soud může eh, připravit taková ochrana opatření podle konkrétních podmínek, eh, také podle toho, o jaká občanská práva se v této věci jedná. Znamená to, že tato opatření pak nejsou nějak omezována zákonem. Všechno tato, všechny tyto druhy ochranných opatření může uložit soud na základě žádosti a ještě předtím, než je vznešena, vznesena žaloba, anebo během toho řízení. Máme zde eh, zejména článek 390 a další články občanského procesního zákona. Soud vydává nařízení je to uzavřené jednání a ani nedochází k výslechu odpůrce. E, odpůrce má právo e, odvolat se v té konkrétní jurisdikci. Další zajímavou otázkou, která se týká těchto ochranných opatření, je zamezení, je tedy nahrazení těch eh, předběžných opatření anebo jejich zrušení. K nahrazení dochází například, když eh, soud eh, uloží jiné ochranné opatření podle článku 398 místo toho původního. Hmm. Zákon vyžaduje, aby všechny strany byly písemně informovány do tří dnů a soud také musí brát v úvahu jejich eh, stanoviska a je zde také možnost eh, odvolání. Eh, pak je zde také možnost zrušení toho eh, předběžného opatření, například pokud je to proti zákonu, nebo pokud ta, eh, pokud ta žaloba není eh, oprávněná, pokud je odmítnutá. Ehm, také může dojít k tomu, že sám, sama ta poškozená strana může požádat o zrušení toho předběžného opatření a potom je soud povinen toto zrušit. Pro účely této prezentace a když jsem vzala v úvahu rozsah působnosti tohoto nářízení o vzájemném, ochra, eh, vzájemném uznávání ochranných příkazů, tak je dobré podívat se stručně na to, jak to vypadá s opatřeními pro okamžitou ochranu. Máme zde zvláštní zákon ochrany proti domácímu násilí, který u nás eh, v Bulharsku platí od roku 2005. Tato opatření sice nejsou klasifikována co by ochrana opatření, nicméně mají velice silné právní následky. Působí ochraně, tato opatření jsou, slouží k bezprostřední ochraně proti domácímu násilí, jsou velice silná a okamžitě přímo reagují na situaci, chrání nejenom to, aby mohlo dojít k, k, k řádnému řízení, ale chrání také bezpečnost poškozeného, a také zabraňuje pachateli nebo zabraňuje násilníku pokračovat v dalším mm, násilí. Jsou zde různá možná opatření podle zákona. První je e, tedy zákaz styku, aby nemohl páchat domácí násilí. Pak je také vykázání Eh, násilníka eh, z, dom, z domácnosti, je to na 3 až 18 měsíců. Další možnosti je také zákaz přiblížení se té chráněné osobě, zákaz přiblížení se bydlišti nebo pracovišti eh, poškozeného nebo místa, kde se tento poškozený zdržuje. Je to také na 3 až 18 měsíců, to přesně stanoví soud. A ta čtvrtá možnost je vlastně dočasně přemístit bydliště dítěte který tedy bude bydlet s, jiným, eh, s jinou osobou a je to opět na 3 až 18 měsíců. Eh, soud to přesně stanoví a musí to být také v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Co se týče výkonu těchto opatření, tak to mají na starost policie. Musí to být rychlé, účinné a není to také příliš nákladné. Eh, provádění e, nařízení z roku 2010 také přenáší konkrétní postupy pro policii. Policie může využít své pravomoci, které má ze zákona při výkonu soudních rozhodnutí, který stanovil taková opatření. E, soudní příkaz podle článku 18 e, nemá možnost vlastně, nebo není možnost podat k němu odvolání ani u odvolacího, za, ani u odvolacího soudu, ani u kasačního soudu. Zdá se, že to trošku narušuje práva toho pachatele, proti němuž jsou uh, uložena tato opatření. Nicméně, protože my chceme chránit práva tohoto pachatele na řádný proces a proto uh, ten soudní příkaz může být stažen. Eh, je zde článek 253 občanského zákonníka, Eh, také to může být eh, zrušeno soudem, nebo to může být staženo, ale také na, zá, na žádost poškozené strany. Zákon na ochranu proti domácím násilí chrání oběti, a to tak, že oběti mohou požádat eh, okresní soud pro ochranu. Jedná se o občanskoprávní postup, ne, není to trestně právní postup. Domácí násilí se považuje za útok nebo za pokus o útok, může se jednat o e, duševní, fyzické násilí, může se jednat o omezování osobní svobody nebo práv, síly, může se jednat také o e, i duševní násilí. E, pro ochranu pokud, pokud, teda chcete, pokud chcete požádat o tu ochranu, musíte to učinit do jednoho měsíce a musí se jednat o osobu, která je buď ve vaší rodině, nebo to musí být někdo, kdo žije ve společné domácnosti. Um, mohou to být třeba opatrovníci, mohou to být příbuzní v různé příbuzenské linii. Je tam prostě stanovený seznam osob, proti nímž se toto domácí násilí charakterizuje. Dále jsou zde konkrétní opatření. Těchto opatření jsou, dělá se, dělí se na bezprostřední a dělí se na e, řádná, běžná. Ta, ty běžné opatření jsou uvalena tehdy, kdy domácí násilí je takového typu, kdy ten poškozený nežádá od okamžitou ochranu pro, a to z různých důvodů. Například ten pachatel už odešel ze společného bydliště na základě vlastního rozhodnutí. Soud poté přeskoumá tu věc, také přeskoumá možnosti jednotlivých stran a také zde musí být tedy ta doba těch 30 dní. 30 dní. E, poté jsou přeskoumány důkazy. Pokud jsou všechny podmínky splněny, tak do 30 dnů musí soud stanovit e, den um, soudního řízení ode dne, kdy byla, poža- kdy byla podána ta žaloba. Eh, může to být, eh, ale nemusí navázáno na předběžné opatření. Eh, do, pak je tam lhuta sedmi dní od dodání, od obeslání soudní obsílkou. Pokud je ta oběť v bezprostředním ohrožení, může požádat o okamžitý příkaz, o okamžitou ochranu. Krajský soud poté vydá do 24 hodin mimořádný ochranný příkaz, do 24 hodin od doby, kdy obdržel žádost. Ten mimořádný ochranný příkaz může také vydat i nejbližší policejní stanice. Eh, je zde tedy definován, ehm, vlastně tento příkaz je okamžitě vykonán, eh, ten výkon má na starost policie, policie odpovídá za tento výkon a je zde vlastně konkrétní eh, odstavec, konkrétní ustanovení zákona zákon eh, na ochranu domácího násilí nenabízí žádnou možnost odvolání. Nicméně soud musí do 30 dní eh, zahájit řízení od doby, kdy je uvoleno toto opatření. Zákon dále stanoví to, že pokud neexistují žádné další důkazy, soud může vydat ochranné opatření pouze na základě eh, prohlášení poškozeného. Je zde tedy zvláštní prohlášení Eh, na základě článku 21 odstavce 3. A toto, tato možnost tohoto prohlášení je vlastně velice eh, no, inovativní věcí a dochází to také k přenesení důkazního břemena. Osoba, která je označena za pachatele, musí prokázat, že nebyla násilníkem. Pokud eh, pokud ten pachatel poruší soudní příkaz, tak eh, ponese následky, eh, které jsou stanoveny v tomto zákonu o domácím násilí. Pokud není možné vykonat eh, ochranné opatření, policie zadrží pachatele a také informuje veřejného žalovce. Je zde nový, nové ustanovení od roku 2009 nové ustanovení trestního zákona, které nyní umožňuje uvalit sankce osobám, které se brání výkonu tohoto ochranného opatření v, případě domácího násilí. Může to být například eh, výkon trestu ve věznici až do, výš, až do tří let, anebo pokuta 500 eur. Co se týče tohoto procesního práva v oblasti zákona o ochraně domácího násilí, tak myslím si, že zde ty postupy jsou efektivní, jsou rychlé a jsou velice užitečné pro osoby, které eh, trpí domácím násilím. Myslím si, že ta ochrana opatření, které nabízí náš zákon proti domácímu násilí, jsou obdobná, jako je zde předložený návrh nařízení o vzájemném uznávání ochranných příkazů ochranných opatření. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost. Děkuji. A teď budeme pokračovat a slovo má paní Mata Majer. Buenos días. Dobrý den. Nejdřív bych chtěla poděkovat jménem celého týmu nadace ANAR za možnost vystoupit na tomto výboru. Pro nás je to veliká podsta, že vás můžeme seznámit se svým pohledem na věc, s našimi eh, zkušenostmi občanské organizace, která se zaměřuje především na eh, děti, které jsou oběťmi násilí. Ve zprávě, kterou jsme předložili, eh, jsme popsali svou činnost za naším Hlavním projektem je telefonní linka ANAR, která pomáhá dětem a mladým, které jsou ohrožené na základě zákona z roku 1994. My už jsme dostali více než 2 miliony hovorů nebo mailů a díky nim se nám, díky tomu se nám podařilo zabránit mnoha rizikovým situacím, kdy jsme museli jednat v naléhavých situacích a kdy jsme tedy eh, mohli upozornit eh, třeba na skryté špatné zacházení s dětmi nebo s mládeží. Ve zprávě, kterou jsme předložili, jsme se pokusili také dát různé náměty k balíčku legislativních návrhů, které předložila Evropská komise. A jehož smyslem je posílení eh, opatření, která jsou určena ve prospěch obětí. Mezi tyto návrhy eh, patří i eh, nařízení o vzájemném uznávání eh, ochranných opatření v občanských věcech. V našem právním řádu ochrana opatření, jejichž smyslem je zakázat určité osobě pobyt nebo vstup na určité místo a opatření, která zakazují eh, kontakt s chráněnou osobou, představují eh, trestně právně opatření. To znamená, jsou to opatření, která mohou být uložena pouze v rámci trestního práva. Z těchto důvodů, když ve Španělsku nějaká osoba eh, v jejíž prospěch jsou tato opatření určená, se rozhodne přemístit se do jiného členského státu a jestliže tento stát uzná a může provádět ta ochranná opatření, tak ta dotyčná osoba musí žádat o evropský ochranný příkaz ve smyslu směrnice 99 z roku 2011. To znamená, že nebude moci eh, žádat o mm, použití nařízení o vzájemném uznání ochranných opatření v občanských věcech, protože, jak jsem říkala, ve Španělsku tato ochranná opatření jsou trestně právního charakteru. To znamená, mohou být nařízena pouze eh, trestním soudem. Ta ochranná opatření aby mohla být tedy španělská ochrana opatření uznána v jiném členském státu, jak, jak by to mohlo být? My jsme ve své zprávě eh, identifikovali tři typy opatření, která mohou být vlastně uplatněna na základě tohoto nařízení. Tím prvním typem eh, je typ, který už je obsažen v text, návrhu textu nařízení. To jsou občansko právní ochrana opatření, která jsou vydána a která se týkají páru, který není oddán. Za předpokladu, že tato opatření se netýkají opatrovnictví nebo práva na návštěvy dětí, které mají společně, protože To by bylo na základě nařízení 2201 z roku 2003, které je také známo jako Brusel 2a. Druhým typem která by, opatření, která by mohla být takto uznána, by byla opatření vydána soudem ve Španělsku a která jsou eh, namířena proti tomu, aby nezletilý mohl být unesen jedním z rodičů nebo třetí osobou. Může se tedy třeba eh, jednat eh, o zákaz vydat pas tomu nezletilému, nebo to může být opatření na vlastně zabavení toho pasu, nebo to může být opatření, které zabraňuje změně trvalého bydliště eh, toho nezletilého nebo jeho přesunu do zahraničí. Další ochranná opatření, kterých by se mohlo týkat toto nařízení, by byla občanskoprávní opatření, která nařídí soud, eh, aby chránil nezletilého před nebezpečím nebo poškozením. Náš občanský zákoník ve svém článku 158 říká, že ten soud může buď z moci úřední nebo na žádost nezletilého jeho eh, rodiny nebo na žádost státního zástupce nařídit veškerá relevantní opatření, jejichž smyslem je eh, zabránit nějaké újmě, eh, kterou by mohl ten nezletilý utrpět. Na, na základě tohoto článku soud může zakázat rodiči dočasně řídit své motorové vozidlo, může mu zabavit řidičský průkaz v případě, že se například prokáže, že ten rodič je závislý na alkoholu a že v minulosti řídil v opilosti a přitom vezl toho nezletilého ve voze. Návrh nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech nás zajímá, proto jsme se zabývali různými otázkami, které by podle našeho názoru měly být brány v potaz. E, vidíte je tedy teď tady na tom slajdu. Toto nařízení by mělo být použitelné pro občanskoprávní opatření, jejichž smyslem je chránit fyzickou a psychickou integritu nejen dospělých, ale také nezletilých. Z těchto důvodů si myslíme, že je důležité, aby v textu nařízení tak jak už je to i ve směrnici o ochranném příkazu, byla možnost, aby to osvědčení, o to osvědčení si požádal právní zástupce nebo poručník nezletilé osoby, pokud by se tedy to opatření mělo týkat toho nezletilého. Dále, pokud příslušný orgán členského státu nařídí ochranné opatření v občanské věci, měl by informovat informovat o tom, že je tady možnost získat osvědčení ve smyslu nařízení, ale že by se také mělo při vydávání osvědčení eh, jak si definovat podmínky pro eh, jeho vydání, například zda toto to osvědčení musí být přeloženo do jiného jazyka a podobně. Pokud jde o právo bezplatné soudní pomoci, tak jak se o něm hovoří v článku 16 návrhu, myslíme si, že je třeba, aby formuláře, které jsou uvedeny v příloze 1, obsahovaly odstavec, kde by bylo uvedeno, zda chráněná osoba eh, vlastně má práv, právo na bezplatnou soudní pomoc ve státě původu. Další důležitá otázka je, to, že ten seznam ochranných opatření v občanské věci, který je uveden v eh, článku 2a, že tento seznam musí být takzvaně numerus apertus a nikoli numerus clausus, protože se mohou objevit i další opatření, na něž se může toto nařízení vztahovat. Například u Španělska se může jednat o právě o to opatření, které nařídí soud a které mají zabránit tomu, aby nezletilý utrpěl újmu, jak už jsem o něm hovořila. Další důležitá věc pro dobré fungování nařízení a naplnění jeho cílů je zajistit účinnou spolupráci mezi centrálními orgány jednotlivých členských států. To bylo totiž klíčový článek při provádění nařízení Rady 2201 lomeno 03 eh, o rodičovské zodpovědnosti. Na závěr bych ještě chtěla říci, že v té naší zprávě jsme poukázali na určité otázky, které považujeme za mimořádně důležité, proto, aby se posílila ochrana opatření ve prospěch obětí trestné činnosti, které jsou nezletilé děti nebo eh, mládež. Z časových důvodů eh, nebudu eh, o tom podrobně hovořit, ale jejich seznam vidíte na slajdu. A prosím, abyste si je tedy prostudovali. Děkuji vám. <clears throat> Tack så mycket eh, fru Majran eh, Tack så hemskt mycket för din presentation. Det eh, tackar alla experter. Vi ska nu släppa... Velice děkuji za tuto prezentaci o španělské situaci. Chtěla bych poděkovat všem odborníkům a nyní zahajuji debatu. Pokud máte dotazy nebo komentáře na naše pozvané odborníky, sice nemáme příliš mnoho času, takže vás požádám o stručnost Pan, paní Wikström nejprve. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, eh, velice se mi líbilo, že jsem zde slyšela tolik eh, švédštiny, nebo aby zde zaznělo více švédštiny, budu hovořit švédsky. Já tento návrh vítám. Jedná se vlastně o doplňování legislativy o vzájemném uznávání ve věcech, eh, ve v civilních věcech. Je to velice důležité, zejména v případě trestně právních řízení. Eh, chráníme osoby, které potřebují ochranu je důležité, aby zároveň tito lidé měli zaručenou svobodu pohybu, musí mít možnost eh, pohybovat se po Evropě, ale zároveň být stále chráněni. Musí zde být možnost volného pohybu po Evropě s ochranou. Zde tato legislativa přináší příležitost Eh, způsobu, jak zvýšit vzájemnou důvěru mezi členskými státy a i mezi jednotlivými právními tradicemi v jednotlivých eh, zemích. Myslím si, že zde musíme být aktivní, vzájemné uznávání je důležité, už byl nejvyšší čas, abychom hmm. ho zavedli a líbí se mi, že už jsme dosáhli takového pokroku. Dovolte mi nyní dva dotazy. Za prvé, Důvody pro odmítnutí. Mohou existovat důvody odmítnout možnost eh, tohoto vzájemného uznávání. Zajímá mě, jak je to v jednotlivých členských státech s touto možností. A ta druhá eh, otázka se týká takového trošku citlivého bodu, nebo je to citlivá věc v mnoha členských zemích. Jedná se o násilí, v rodinách eh, stejného pohlaví eh, nebo mezi partnery stejného pohlaví nebo i mezi eh, manželi stejného pohlaví. Zajímá mě, zda tam také existuje možnost zamítnutí nebo zda, zda tam tedy hraje roli to, zda se jedná o manžele nebo o institut kohabitace. A zejména mě to tedy týká, jak je to s, se situací násilí eh, v partner, u partnerů stejného pohlaví. Pan Masy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mě také velice zaujala vystoupení řečníků a vzhledem k tomu, že nemám moc času, tak mám jenom dvě otázky. Uh, Nejprve eh, bulharský zástupce. Zajímalo by mě, zda by nám mohl dát nějaké statistické údaje o výsledcích této ochrany. Viděl jsem vaši zprávu. Vy hovoříte o úspěšnosti, ale do jaké míry je ta úspěšnost skutečně vysoká? Máte nějaké statistické podklady pro to? A druhá otázka, paní Wilstrom tady hovořila o velice důležité věci, a sice vlastně seznámit se s právními nebo soudními zkušenostmi v tom komparativním právu. Tady vlastně zavádíme <clears throat> zase novou věc, Eh, kterou budeme v Evropské unii sdílet a proto je důležité, abychom se mohli poučit vzájemně se svých zkušeností. Eh, a moje krajanka ze španělské nadace tady hovořila o tom, že v některých zemích je právo na bezplatnou soudní pomoc a v některých zemích toto právo není, což pak může být vlastně problém. To je věc, kterou známe i z jiných Mm, vlastně společných právních předpisů. A možná by bylo dobré, kdyby třeba španělská nadace se mohla v tomto smyslu podělit o zkušenosti eh, s organizacemi v jiných členských zemích, tak aby to mělo větší publicitu, protože ve Španělsku to je skutečně velký úspěch, to právo na bezplatnou právní pomoc. A byli bychom rádi, aby skutečně ve Španělsku na, na, základě evropských předpisů nedošlo ke kroku zpět. My bychom chtěli, aby toto právo bylo konsolidováno v celé Evropské unii. A paní Wilstrom právě hovořila o těch zkušenostech z různých zemí a mě by tedy zajímalo, jak je to právě s tou zkušeností s právem na bezplatnou právní pomoc, protože to neplatí jenom pro tato opatření, ale i pro řadu dalších opatření a já to považuji za velice důležitý krok v ochraně eh, práv žen, politických eh, azylantů a dalších osob, které takovouto eh, bezplatnou právní pomoc potřebují. Já myslím, že by to mělo být rozšířeno pro celé společenství. Děkuji. Děkuji vám. Pane Masip, teď eh, mám na snahu paní eh, Parvanovou. Hlásíte se ještě o slovo? Máte nějakou otázku? Takže vy jako poslední a potom dáme slovo našim hostům. Já mám eh, ještě otázku, protože se to týká implementace v vnitrostátních právních systémech. My jsme měli setkání s různými orgány a nevládními organizacemi, tak vyšlo najevo, že největší problém není pouze v odlišnosti právních systémů, které si eh, kolikrát eh, neodpovídají a nechrání dostatečně třeba rodinné příslušníky, velmi často nepokrývají například nezletilé rodinné příslušníky. A dále eh, jeden velký problém spočívá v neefektivnosti prováděných opatření. To vyšlo najevo při srovnání praxe v různých zemích. Zákony jsou kolikrát dokonalé, ale v praxi ne úplně fungují. A to je moje otázka. Dobře, takže na závěr dáme eh, slovo našim eh, hostům, nejprve pan Višinskis, potom pan Angelov a potom paní Mata Merant. Děkuji už klausimus. Děkuji vám za vaše otázky. Nejprve k těm eh, uznávání přechodných eh, ochranných opatření. Nařízení je něco takového navrženo a pokud to nařízení bude přijato, nebudou platit žádná omezení pro provádění těchto dočasných eh, ochranných opatření, takže budou považována za úplně ekvivalentní opatření, jako jsou soudní rozhodnutí. Co se týče homosexuálních eh, sňatků a jestli je možné v tomto případě neuznávat dočasná ochrana opatření, pokud v těchto případech, tak eh, to možné nebude. Žádná omezení tady navrhována nejsou a pohlaví partnerů nemůže hrát žádnou roli při uznávání těchto ochranných opatření, takže žádné omezení tady není navrženo. Děkuji, pan Angelov. E, Děkuji za vaše otázky. Zákon o ochraně proti domácímu násilí který už máme asi sedm let, eh, se zdá být velmi efektivní. Podle statistik vychází najevo, že žádosti o vydání ochranného opatření je každoročně přibližně 1000 až 1200 Samozřejmě, že eh, počet těch případů je mnohem eh, vyšší, ale já jsem uváděl na to číslo týkající se soudních eh, řízení o těchto opatřeních, že ne všechna ne všechny žádosti se dostanou až k soudu a kolikrát skončí na úrovni těch dočasných opatření a proto je asi několik důvodů, protože strany si velmi často uvědomí závažnost těchto opatření a potom svoji formální žádost stáhnou. Víme také, že od doby, kdy je příkaz vydán, po jejich provedení policií, ta lhuta je 24 hodin a velmi často si ta opět uvědomí, že pachatel musí být vykázán. ze společné domácnosti. A velmi často si to potom oběti rozmyslí, protože si začínají eh, uvědomovat eh, ty důsledky a ukončí celé řízení. 80% žadatelů v Bulharsku jsou ženy, 10% jsou děti, eh, zbývající část jsou muži. A nejsou tady žádná omezení týkající se stejnopohlavních párů. Takže já tady nevidím žádný problém se vzájemným uznáváním opatření. Eh, v nařízení eh, samotném ale eh, není příliš, se týká tedy hlavně vzájemného vynucování těchto opatření. Co se týče vzájemného uznávání, tak je návrh tohoto nařízení úplně slučitelný se současnou soudní pomocí v občanských a obchodních věcech. Mata? Bien. En primer lugar, tak nejprve bych chtěla říci, že plně souhlasím s tím, že třeba, aby ve všech členských státech bylo zaručeno právo na bezplatnou právní pomoc protože pokud tomu tak není, tak já to vidím jako zcela jasnou překážku takovéto eh, ochraně obětí trestné činnosti a podpoře těchto obětí. Dále bych chtěla říci, že pokud jde o páry stejného pohlaví, ve Španělsku, když eh, je podezření ze spáchání trestné činnosti a je ohrožena fyzická či psychická integrita určité osoby, tak tato osoba může požádat soud o ochranné opatření na ochranu své integrity a to se může týkat právě i opatření vykázání nebo zákazu komunikace. Takže i lidé v rámci párů eh, stejného pohlaví jsou také chráněni naším trest, eh, právním řádem. Děkuji. Herzlichen Dank. Dann bleibt mir, mich bei den Sachverständigen zu bedanken. Takže já děkuji našim expertům za to, že přišli na naše slyšení. Pro nás to bylo velmi velké obohacení a určitě se to projeví i v naší následující diskusi. Ještě jednou děkuji zástupcům eh, výboru pro ženy. Teď bych chtěl jenom oznámit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to 10 dubna. Pokud nikdo už další nic nemá, končím naše neslyšení a na minutu přerušíme naše zasedání abychom mohli pokračovat zasedání pouze výboru pro právní záležitosti.